Děkuji, děkuji vám, milí kolegové, milé kolegyně. Poprosím vás, abyste zaujali svá místa. We're about to start, colleagues. Začínáme. Za chviličku začínáme. Takže začínáme naše hlasování. Jestli dovolíte, milí kolegové, kolegyně, jestli dovolíte úplně na začátek, bych eh, ještě ráda. Máme zde technickou poznámku kolegy Haselka, takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Miliony zvířat každý den jsou přepravovány po Evropě. Často stojí celé dny ve velkém vedru na vnějších hranicích Evropy. Milion občanů Evropské unie požaduje, abychom s touto situací skoncovali. 223 členů tohoto parlamentu požadovalo zvláštní výbor a tři poslanci dnes eh, rozhodli, že si to nepřejí. A já proto mám pouze tři slova. Shame on you. Děkuji. My samozřejmě toto předáme předsedovi parlamentu. Pane Krespo, vy máte rovněž nějakou poznámku technickou? Vážená paní předsedkyně, pan poslanec Marielis Franco v Rio de Janeiro byl zavražděn právě nyní. Je to aktivistka, feministka, která byla zavražděna v atmosféře politického násilí před volbami v Brazílii. Projevujeme solidaritu jejím soudruhům, soudružkám, spolubojovníkům a odsuzujeme toto klima násilí, které panuje v Brazílii. Děkuji. Crespo. Děkujeme, pane Urbane Krespo. Je zde ještě další technická poznámka, pan Vioty, prosím. Did you have a point of order? To byla technická poznámka, pane kolego paní předsedkyně. Rád bych vám sdělil následující věc. Včera v tomto parlamentu došlo k něčemu strašlivému. Během tiskové konference jednoho bývalého kolega pana Savínyho došlo k tomu, že, byl, že novináři nesměli klást otázky Eh, k tématům, které chtěli, dokonce docházelo k fyzickému ohrožování novinářů. Paní předsedkyně přerušuje. Vážení kolegové, prosím, vážení kolegové, vážení kolegové, je eh, čtvrtek, vím, že potřebujete hlasovat a vím také, že jsou zde další kolegové, eh, kteří se hlásí a nemohu přijmout ni- žádnou žádost, pokud to není technická poznámka paní Moody. Prosím, apeluji na vás. Dám slovo paní Moody. Eh, jedna minuta. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Já hovořím za kolegyni Julie Gerling a Molly Scott a také za sebe. My představujeme Salisbury na jeho západě Anglie, je to také město, kde žije. A jakožto Britka, která eh, je, jsem pro EU, stejně jako moji kolegové, usnesení k Brexitu pro mě byl, ukázalo, že to byl velmi těžký eh, týden. Paní kolegyně, já si vám dovolím říci, toto je odsouzení hodné dáma tady e, podává zprávu o zásadní věci. Paní Moody, e, te slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak jsem řekla, jakožto Brit evropské poslankyně pro EU. Eh, vidíme, jak těžký týden to pro nás byl se Brexitovou rezolucí, ale my jsme také zaznamenali obrovskou neutuchající solidaritu v souvislosti s útoky nervovým plynem my jsme ujištěni vaším odhodlání spolupracovat k zajištění budoucí bezpečnosti. Děkuji vám, kolegové. Děkuji, paní Mody. A potlesk jistě slyšíte. Ano, vyvolám vás. Paní Atkinson, prosím, máte technickou poznámku? Ne. Mohu se zeptat, proč paní Moody odsuzuje předsedu případě, eh, proč jedná s Ruskem toto dnes odpoledne? Vážení kolegové, toto eh, není interpelace ani rozprava, přejdu k hlasování. Naše první hlasování se týká situace